kolegyně, nejdříve sdělení na začátku zasedání v pondělí 3. dubna jsme měli um, usnesení podle um, 62c odstavec 1 byly sděleny a um, nedostal jsem žádost o hlasování, takže proto